odlišné a využívají se e, jiná řešení, e, například v zemích, které e, mají vysoké příjmy, než v zemích, které mají spíše nižší příjmy. Drazí kolegové, rozprava je ukončena. A nyní přistoupíme k následujícímu bodu na programu. Jedná se o prohlášení komise o bezpečnostních a preventivních opatřeních na pobřežních ropných eh, plošinách v Evropské unii. Zahájíme rozpravu a dám slovo panu komisaři. Prosím. Mikrofon. 20. duben byl skutečně černým dnem pro Mexický záliv, pro USA a pro celý svět. Před čtyřmi týdny přesně se toto stalo a mnoho podniků od té doby se snaží, zatím nepříliš úspěšně, zastavit ropnou skvrnu a snížit škody na pobřeží. To vše osvětlilo veškerá rizika, která souvisejí s prací na ropných plošinách. Je to velké varování. A toto varování je čím dál výraznější, nejenom v USA, ale také z hlediska Evropy. Evropa společně s Norskem produkuje více než 200 milionů tun ropy ročně. Většina pochází ze Severního moře. Máme samozřejmě mm, těžiska, která nejsou eh, jaksi provázená takovými extrémními podmínkami jako v Mexickém zálivu, ale i v Evropské unie musíme počítat s možnou nehodou a musíme být patřičným způsobem vyzbrojeni. Máme proto nezbytné struktury a organizace, které by nám měly umožnit rychle reagovat. Existuje Evropská agentura pro bezpečnost námořní dopravy, máme také mechanismy civilní obrany, máme dobrou koordinaci eh, opatření v krizích a naše kolegyně Georgieva je zodpovědná právě za eh, tato opatření, také nabídla naši pomoc v Mexickém zálivu. Naším cílem musí být prevence a také se připravit na důsledky takovýchto katastrof, ale samozřejmě je lepší jim předcházet. Společně s panem komisařem Potočníkem jsme se rozhodli, že uděláme přeskum evropského zákonodárství v této oblasti. Tato legislativa stanovuje rámec pro bezpečnost a pro ekologické jistoty právě v případě takovýchto nehod. Naše směrnice zajišťují minimální bezpečnostní standardy při vybavení těchto ropných plošin a také jsou tam minimální standardy z hlediska zdraví a ochrany pracujících. Všechny tyto texty budou přeskoumány, abychom zjistili, zda je možné je použít v případě takovéto velké katastrofy a zda se stávají opravdu optimálním nástrojem v tomto případě. Jedná se o úzkou spolupráci mezi národními úřady protože velká část těchto opatření spočívá v rukou našich členských států a nikoli přímo v rukou Evropské unie. Samozřejmě eh, regulace a tyto mm, legislativní úpravy nezajišťují absolutní jistotu. Mnohé záleží také na přístupu podniků. A proto je důležité, aby politika a ekonomika spolupracovala, abychom zajistili co možná největší jistotu. Musíme zajistit bezpečnost a trvale udržitelný vývoj této těžby a musíme v tomto smyslu hovořit se zainteresovanými subjekty. Minulý týden jsem se účastnil velkého zasedání představitelů energetických podniků. Kolegyně Georgieva se také účastnila této akce. Bylo to odborné zasedání, kde jsme vyžadovali na podnicích, aby zajistili veškerá nutná opatření, která by se dala nasadit v případě podobných nehod na pobřeží EU, tak abychom zabránili těmto katastrofám. Hovořili jsme o podnicích, které by do tohoto mohlo vstoupit. Hovořili jsme o obsazích takovýchto minimálních doporučení, které by se týkaly těchto plošin, které by se týkaly pobřeží a jsou to úkoly, které jsou rozhodující v tomto smyslu. Podnik, který podniky zahájily tento postup, snaží se zajistit transparentnost, snaží se zajistit dodržování eh, stanovených eh, pravidel. V příštích měsících se opět sejdeme a budeme samozřejmě se snažit vyvodit poučení eh, z této nehody v Mexickém zálivu současné situaci příčiny a okolnosti jsou ještě analyzovány. Bylo by předčasné, abychom nyní vyvozovali již konečné závěry a abychom požadovali nové zákony v tomto ohledu. Ale pokud by se zjistilo, že jsou nutné některé úpravy, tak vás mohu ujistit, že komise nebude váhat a předloží návrhy takovýchto legislativních úprav. Dámy a pánové, poslanci, v Evropě se neustále snažíme předcházet takovýmto srovnatelným tragédiím. Pokud by však přesto došlo k něčemu podobnému. Máme k dispozici mechanismy a bez spoždění bychom byli schopni reagovat tak, abychom snížili, minimalizovali dopady. Takže po dalším setkání s představiteli tohoto oboru vás budu informovat. Děkuji, pane komisaři. A nyní dám slovo řečníkům, kteří budou hovořit za politické skupiny, za EPP, pan Sonik. Děkuji. Výbuch ropné plošiny v Mexickém zálivu je největší katastrofou v dějinách. 800 tisíc tun ropy se dostalo do Mexického zálivu a 40 tisíc čtverečních kilometrů je v současnosti pokryto ropou, to je plocha větší než Nizozemsko a došlo také ke ztrátám na životech. Vzhledem k rozsahu katastrofy se musíme zabývat vlastními ropnými vrtnými plošinami ve vodách Evropské unie. To by měl být první mezinárodní krok pro zajištění bezpečnosti ve vodách EU. Chtěl bych také upozornit na skutečnost, že kdyby se taková katastrofa stala v Baltu, tak eh, škody na životním prostředí by byly nevratné a katastrofální. Veškeré investice do vod Evropské unie by měly být sledovány a měly by splňovat nejvyšší bezpečnostní normy. Technologie by měly být na samé špičce pokroku. Měli bychom také vytvořit mezinárodní normy a postupy, které mohou být využity, pokud by došlo k úniku ropy tohoto typu. Také jsme viděli, že rozhodnutí umožňující eh, vrty v některých oblastech jsou přijímána pod tlakem lobby. A to nám připomíná politické tlaky na Evropu a rozhodnutí vybudovat eh, ropovod eh, Nord Stream pod eh, hladinou Baltského moře. Nikdy není možné zaručit stoprocentní bezpečnost při ropných vrtech v oceánu. Ale nesmíme umožňovat průmyslové lobby, aby ovlivňovali rozhodování v této oblasti. jménem socialistů a demokratů pan Arsenis. Děkuji, paní předsedkyně. Často tím, že umocňujeme bezpečnostní opatření, současně zjišťujeme, že jsou nedostučující a výbuch v Mexickém zálivu eh, proběhl na plošině, která byla vybudována v roce 2001 a důsledky tohoto výbuchu představují obrovskou ekologickou katastrofu. Po uplynulých dnech nebylo možné přerušit eh, vytékání ropy. Přes 5000 tun ropy vytéká denně do vod Mexického zálivu. V současnosti je několik druhů přímo ohroženo pět ze sedmi stávajících druhů eh, mořských želv a několik eh, mořských savců je ohroženo vyhnutím. V tomto regionu se teprve život eh, obnovoval po hurikánu Katrina a výbuch samotný měl za následek 11 umrtí na plošině. Ve Spojených státech kongres schválil moratorium, které by mělo omezit výrobu ropy. Obamová administrativa potvrdila toto moratorium po této nehodě přes původní prohlášení v opačném směru. V Evropě dále budujeme ropné plošiny, zejména v Severním moři. Existují stovky fungujících ropných plošin, jak pro ropu, tak pro zemní plyn. A nedávná nehoda v Mexickém zálivu potvrzuje naši obavy, naše obavy kvůli fungování právě těchto ropných plošin. Bohužel využívání přírodních zdrojů na mořích eh, není vzata v rámci směrnic typu Seveso. A nikdo nemůže zaručit, že taková katastrofa nenastane v Evropě. A stále budovat další preventivní opatření nestačí. Klademe si otázku, zda místo pokračování ve schvalování nových opatření Evropská unie by neměla eh, také schválit moratorium a zakázat využívání offshore ropných plošin. Je třeba, abychom zareagovali, než nastane eh, taková katastrofa v Evropě. A za liberál bude hovořit paní Lepáš. Děkuji, paní předsedkyně. 22. dubna došlo k výbuchu eh, této, plošné, eh, této eh, plošiny, která způsobila velkou katastrofu. Je tady otázka, jakým způsobem můžeme mm, předjímat tento únik ropy Eh, je, byla tady absence kontroly, postačující kontroly ze strany veřejných úřadů z hlediska bezpečnosti, která je požadována na těžařských společnostech, tak aby se zabránilo kontaminaci. A pak tady bylo specifické riziko, které souvisí právě s eh, kontaminací ropou v oblastech, které jsou eh, blízkosti mm, pobřeží. Hovořilo se tady o možnostech katastrofy také v Baltském moři. Víte, že Severní moře už zažilo minimálně dvě eh, nehody eh, a zde je koncentrace těchto plošin největší. Za těchto podmínek je naprosto nezbytné, abychom eh, zmapovali situaci tak abychom se ujistili, že takováto katastrofa není možná v blízkosti našeho pobřeží a také je nutné tedy přijmout odpovídající opatření. Nicméně, chtěli bychom se zeptat, jaká opatření hodláte přijmout okamžitě, abyste posílili prevenci z hlediska ropných plošin, které jsou v našich výsostných vodách. Vy jste hovořil o minimálních normách, pane komisaři, to nestačí. Za druhé, jaká kontrolní opatření ještěna tak abychom se ujistili, že požadavky na bezpečnost jsou naplněny. Nestačí, aby na papíře jsme měli bezpečnostní normy, musí být uplatňovány. A je nutné, aby tady probíhala kontrola dodržování. A co hodláte v tomto smyslu učinit? Za třetí jaké prostředky jsou dány k dispozici pro to, aby v případě katastrofy jsme se vyhnuli kontaminaci pobřeží. Je dobré mít eh, jednotky civilní ochrany a lodě, ale co máme skutečně k dispozici? Není vhodné eh, nyní požadovat specifická opatření a specifické prostředky, o které bychom se mohli podělit, nebylo by vhodné Eh, aby komunitární právo také zohlednilo možnosti odškodnění a finančních garancí, které by s takovými nehodami souvisely. Těžařské společnosti těží v čím dál větších hloubkách a v případě nehody je obtížné reagovat a ohrožuje se tak námořní prostředí. Jaká opatření hodláte zajistit z hlediska hlubších těžeb v severním moři? A tady bych chtěla mm, také mm, se vrátit k tomu, co zde bylo již řečeno. Teď eh, není vhodné zajistit moratorium v souvislosti s tím, že to chce také zajistit USA, tak abychom eh, případně tedy přistoupili na stejný systém moratoria z hlediska četařských společností. Děkuji, paní Lapáš. Paní Dunon bude hovořit za zelené. Pane, paní předsedkyně, Pane komisaři, já také se domnívím, že bychom eh, měli skutečně zastavit eh, tyto učedníky ďábla. <laughs> Musíme si uvědomit, že čeřařské společnosti chtějí těžit čím dál hlouběji a všude, kde je to možné. A to samozřejmě zvyšuje riziko. Těžařské společnosti dělají průzkumy a to v neprospěch bezpečnosti životního prostředí. Víte, že 800 tisíc litrů vyteká každý den a ekologické a ekonomické škody budou ničivé. Vidím, že je tady obrovský rozpor mezi obrovskými částkami na hlubokou těžbu a nedostačními prostředky, které by měly zohlednit riziko. Požaduji několik věcí. Za prvé, domnívám se, že bychom měli zajistit audit všech ropných plošin, abychom zjistili, jakou mají bezpečnostní úroveň, jak uplatňují normy. A samozřejmě musíme zajistit kontrolu těchto ropných plošin, i když to spadá do kompetence členských států, ale i komise by měla tedy zkontrolovat provedení těchto kontrol. Dále bychom měli eh, zajistit ochranu těch nejzranitelnějších ekosystémů. Bylo by vhodné, abychom se zamysleli nad tím, jakým způsobem bychom mohli čelit těmto dopadům, pokud by podobná katastrofa měla proběhnout na našem pobřeží. Myslím si, že již nyní musíme mít iniciativu z hlediska ochrany nejzranitelnějších ekosystémů, například Aljaška. Potřebujeme mezinárodní úmluvy stejného typu, jako máme um, úmluvy ohledně ochrany ekosystému eh, na Arktidě. Je tady opravdu velmi důležité, abychom investovali více a rychleji do obnovitelných energetických zdrojů. Víme, že nyní jsme měli sopeční eh, prach, který vysílá určitý signál a tato katastrofa vysílá také signál a měli bychom si uvědomit, že tato honba po těžbě nevede k dobrým výsledkům. Děkuji, paní Durand a paní Čišastver bude hovořit. Děkuji. Děkuji, paní předsedající. Vítám slova pana komisaře. Slovo eh, svět eh, opravdu hleděl eh, s úžasem na obrovské množství ropy, které tryskalo a tryská po nehodě ropné plošiny. A také s údivem hleděl na neschopnost Um, patřičných orgánů, aby čelili této eh, situaci. Doufáme, že v budoucnosti budou úspěšně, úspěšnější. Eh, kolegové už se zmínili, že máme také zkušenosti s takovými nehodami v Severní moři na ropných plošinách a doufám, že jsme se ponaučili z těchto nehod, ale mějme na paměti, že je to významný rozdíl, který se týká hloubky moře hloubky mořského dna eh, mezi Mexickým zálivem a Severním mořem. A prosím, Eh, přemýšlejme, než se pustíme do vytváření nové legislativy. Musíme uvažovat o tom, zda máme dostatečná pravidla, která by zabránila podobné nehodě zde a musíme mm, mít jistotu, že ta nová případná pravidla by mohla předejít takovéto nehodě. Protože nehody se prostě dějí a my se můžeme snažit předcházet, ale nevíme, zda se nám to mm, vždy podaří. A ještě poslední myšlenku. Eh, když eh, zvažujeme relativní riziko takovýchto nehod, nebo relativní bezpečnost eh, jaderné, jaderné energie. Musíme mm, se na to všechno podívat v jasné perspektivě. Děkuji, pane Čečestere. A nyní bude hovořit Oaro. Pan Oaro na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Uniky ropy v Mexickém zálivu jsou skutečnou ekologickou ekonomickou katastrofou. Zdá se, že tam existovaly určité nesrovnalosti eh, z hlediska způsobu, jaký ministerstvo vnitro udělilo licenci na těžbu. A to se jedná o neomluvitelnou lehkovážnost. Dopady jsou skutečně nevypočítatelné týkají se velké části USA. Víme, že na světě jsou udělovány stovky licencí v rámci této těžby v různých členských státech. A pokud jsou udělovány stejně lehkovážně, tak to představuje vážný problém pro celý svět. A také se to týká samozřejmě i vzdálených oblastí Evropské unie. Jedná se Eh, asi o 130 ostrovů, které jsou, rozděleny v různých eh, kontinentech. Máme velké obavy z hlediska těchto ostrovů právě v souvislosti s touto těžbou ropy v moři. Proto je nezbytné, aby Evropská unie poskytla příklad, aby velice důsledně učinila přeskum bezpečnostních a preventivních opatření z hlediska těchto ropných eh, plošin offshore. Navíc tyto úniky ropy na širém moři, ne vždy v souvislosti s Evropou, jsou odhadovány na několik tisíců litrů ročně. Nebylo by vhodné, aby Evropská unie přijala iniciativu v tom smyslu, aby tyto ropné plošiny byly podřízeny mezinárodní vědecké struktuře která by sledovala jejich aktivitu po Kodani a po před přípravou Cancunu. Evropská unie by takto eh, měla zajišťovat skutečnou ekonomickou zprávu z hlediska výzkumu, průzkumu a využívání námořních eh, ropných plošin. Děkuji. Pan eh, Martin má minutu za nezařazené. Pane komisaři. jako představitel švábského regionu bych na vás chtěl apelovat a abyste to bral vážně, jako kdyby se to stalo u nás, například v našem jezeře. Tam byste neměl pitnou vodu a navíc by se tam naorganizovaly naše festivaly, kdyby k něčemu takovému došlo. Za prvé, chtěl bych vědět, zda jste si jist, že tyto ropné eh, plošiny, tedy v Baltu a v Severním moři, jsou schopny odolat eh, náročným podmínkám, jsou dobře vybaveny. Vy jste hovořil také o koordinaci funguje také spojení mezi jednotlivými zeměmi, pokud něco takového nastane? A jak vypadá právní situace z hlediska žalob vůči těmto koncernům, pokud něco takového vznikne? Eh, byl by smysluplný nějaký fond v tomto smyslu? A poslední bod. Jste eh, Vypadá to, že kontrolní úřady v USA nebyly dostatečně propojeny s podniky. Nebudeme mít podobné problémy také u nás? Děkuji, pane Martin. Páni Antonesku, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já vítám iniciativy, iniciativu komise. Je důležité o tomto tématu jednat, i když se nehoda nestala v oblasti, která spadá pod pravomoc členského státu. Existuje celá řada ropných plošin, které těží ropu v členských státech a tato činnost bude ještě narůstat, protože Mezinárodní agentura pro energii tvrdí, že pouze 5 eh, podmořských zásob ropy je známo. A je otázka, jaké poučení načerpáme z této katastrofy. Tyto oblasti existují i v českých státech Evropské unie. Je třeba přímo další kroky abychom zajistili bezpečnost pracovníků na těchto plošinách, abychom zabránili nehodám s katastrofickými důsledky. Další ponaučení, které bychom měli čerpat z této katastrofy, je, že nezbytné velmi pečlivě zkoumat, jak jsou vydávána povolení k těžbě a jak, jak fungují jednotlivé smlouvy. Je třeba zajistit, aby odpovědnost skutečně byla naplňována a podnik, který může vydělávat na tomto procesu, musí také nést důsledky, pokud dojde k nehodě. Pokud jste sledovali výsledky vyšetřování ve Spojených státech, tak eh, smluvní vztahy umožňují, eh, aby jednotlivé podniky na sebe svalovaly vzájemně vinu a nemůžeme tolerovat tuto situaci zde. Je třeba analyzovat eh, příslušnou legislativu, je třeba vylepšit legislativní rámec, abychom se ujistili, že dochází ke redukci výskytu těchto jevů. Zkušenosti nám ukazují, že nehody vedou k velmi závažným škodám a komise se musí ujistit, že příslušná legislativa týkající se ropných plošin nebude příliš eh, liberální. Je třeba vyhodnotit způsoby, jak minimalizovat tyto problémy. Děkuji vám. Dalším řečníkem je Pan Grobarček na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, katastrofa v Mexickém zálivu nás nutí se opět zabývat investicemi v EU. Mám na mysli zejména baltský ropovod, který byl spuštěn přes doporučení která zněla proti. Jde o projekt Stockman v Barencově moři. Objem plynu procházejícím tímto plnovodem bude vyžadovat eh, velké vrty a je tu i velký metanový plynovod. A nejsou tu přečerpávací stanice, které by bylo možné vypnout v případě katastrofy. Pokud se voda dostane do potrubí, tak zničí plynovod úplně. A proto chci požádat komisi, aby se jasně zabývala riziky souvisejícími s takovouto investicí. Děkuji vám. A nyní přejdeme k Catch the Eye a já dám slovo každému z vás na jednu minutu pan Rubik. Děkuji paní předsedkyně, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Já si myslím, že tato rozprava se koná ve vhodný okamžik. My jsme ještě nevyřešili problémy v zálivu a také nevíme, jaké příští problémy se objeví. Moje první otázka, pane komisaři. Jakým způsobem může Evropa nyní pomoci se svými znalostmi anebo nějakými dalšími zařízeními, které máme k dispozici, tak aby tato katastrofa v zálivu byla společně eh, vyřešena? Já si myslím, že Evropská unie s tou redukcí mm, CO2 ve výši 20 a s obnovitelnými energetickými zdroji si zvolila správnou cestu. Také se snažíme o větší energetickou účinnost. Domníváte se, že v evropském ekonomickém prostoru společně s Norskem bychom mohli zahájit nějaké nové iniciativy? Pan Kadraue. Děkuji vám. Paní předsedající, pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové, jako kolegové, i já jsem byl velice šokován skutečností, že je možné, aby došlo k úniku tolika tisíc tun a že není možné zastavit tento únik eh, ropy. Víme, že šlo k obrovským škodám, víme, že se snaží tato ropná společnost limitovat teď škody. Víme, že se říká, že činí, co mohou, ale pořád se ještě nepodařilo ani zhodnotit, jaký bude dopad na životní prostředí. Tedy podle mne na evropské úrovni, ne na národní, je třeba jednat, abychom měli taková opatření, aby zabránili takové které by postihlo naše, nebo mohlo postihnout naše břehy, a výdaje též musí být doprovázeny určitými opatřeními, konkrétními opatřeními. Je třeba uvažovat o, to, o tom, kolik budou stát tato opatření. Víme, že Například tu jsou celosvětová opatření, to víme. Eh, chceme například, aby tankery měly dvojitá dna, aby se přecházelo takovýmto únikům. Děkuji, paní Kantenbach. Jednu minutu paní předsedkyně, pane komisaři Ettingeru. Jako členka výboru Envy a stínová zpravodajka pro biodiverzitu se mě tato otázka osobně dotýká, protože mnohé zde bylo zničeno. Někdo jste dnes řekl, že přes veškeré preventivní opatření dochází k nehodám, takže kde jsou hranice této prevence? Ale nehody nenastávají jenom u těchto eh, ropných plošin, ale také u nukleárních elektráren. Ani tam se nevyhneme těmto nehodám. Víte, že eh, v Rakousku se říká, pokud se něco musí stát, tak se to stane. <laughs> Lépe řečeno, eh, měli bychom se vždycky poučit z těchto katastrof a z těchto nehod. A možná by pro Evropu bylo cestou, kdybychom se vzdali nukleární energie. Měli bychom využít našich finančních zdrojů a soustředit se na obnovitelné energetické zdroje a tam investovat. Děkuji. Pan Kelly is mar no de go bhfuil midig pléan tábhachtach seo ach neadar ag deireadh na dála cén. Eh, Nevím, jaký eh, výsledek to vše nakonec bude mít. Je třeba myslet na to, co činí velké rovné společnosti eh, a musíme uvažovat o tom, že náklady na na této škody budou obrovské. Komise by, by měla implementovat taková nařízení, aby se podobné nehody nemohly přihodit. Musíme hledat jiné energetické zdroje, eh, využívat eh, vítr, větrnou energii a solární energii. Ropné společnosti budou postupovat dále eh, do eh, moře a taková to neštěstí se mohou udát eh, znovu. Thank you, Madam uh, Chair. Děkuji, paní předsedající. Investice do infrastruktura energetika. Investice do infrastruktury v energetice, ale pouze za podmínky, že absolutní bezpečnost bude, pokud je o výstavbu a provoz, zajištěna. Žádám zde, aby všechny těžební a přepravné projekty pro uhlovrany budou realizovány pouze po důkladném vyhodnocení z hlediska životního prostředí. Žádám, aby všechny pobřežní členské státy měly specializované týmy pro tyto námořní nehody. A do této kategorie spadá i tato nehoda. Veškeré společnosti, které přepravují tato fosilní paliva, by měla mít prostředky na nehody. Děkuji paní Tykau. Poslední řečník, pan Balčitis. Děkuji vám, paní předsedající. jsem přesvědčen, že celý svět teď nevěří svým očím, když hledí na důsledky této katastrofy. Nikdo nedokázal předpokládat, že by eh, tak mocná a rozvinutá země jako Spojené státy eh, nedokázala se vypořádat s takovouto tragedii. A my v Evropě investujeme hodně do lidských zdrojů a eh, z finančního hlediska hledáme možnosti, eh, hledáme různé mechanismy, jak eh, ničemu předejít, ale někdy prostě příroda je silnější než my. Ano, máme si připravovat strategie, ale nikdy nevíme, co ještě se může stát. A chtěl bych připomenout opět otázku Nord Streamu. Ještě jednou bychom si to měli promyslet. Pokud dojde k nějaké tragédii s Nord Streamem, pak eh, bychom měli ještě jednou diskutovat o tom, co se může stát, kdyby takovéto nehodě došlo. A musíme posilit naši bezpečnost. Děkuji vám. A nyní pan komisař a uzavřeme poté rozpravu. Paní předsedkyně, vážené dámy a pánové poslanci. Eh, na mě eh, vše toto velice hluboce zapůsobilo, nejenom jako komisaře, ale také jako na občana, když vidíme, jak příroda vlastně byla narušena a zničena na několik let. A kdo je takto poškozen, musí přesto zachovat chladnou hlavu. Hektický přístup a hysterie tady nejsou na místě. Ještě nevíme přesnou příčinu eh, té nehody. Byla to technika, která selhala, nebo to byl lidský faktor, který selhal. Já mám důvěru v americkou vládu a také veřejnému americkému mínění. Myslím si, že tam bude obrovská snaha jasně vysvětlit příčiny. Já se také domnívám, že obyvatelstvo USA očekává že se vyvodí důsledky. A já mám důvěru také v touto průmyslovou zemi USA a také v její technické schopnosti a v demokracii. Za druhé, musíme jít takovou cestou, která se bude jaksi oddalovat od ropy. Ale samozřejmě jsme dědici generací a výrob, které tady existovaly v tomto smyslu. Naši spoluobčané mají více než 200 milionů aut. Já také cestuji autem a také létám často služebně. A koncem týdne nebo na dovolenou letíme na jich, na Malorku, do Řecka, do Španělska a tam se říká, cestovní ruch je jediné odvětví, které může vlastně zachránit. Cestujeme do různých destinací a konzumujeme ropu. My všichni, vy i já. A i tento velký dům a tento sál není eh, vybudován tak eh, příliš energeticky. Je tady více vedení než poslanců takže budeme i dále spotřebovávat velké množství této energie ropy a přesto se musíme vzdalovat, musíme opouštět tuto cestu o 20 navýšit obnovitelné zdroje. Máme cestovní mapu na tento vývoj a musíme se snažit o tyto nové alternativy. A vědci říkají, že za 40 let bychom vlastně Měli se pokusit eh, snížit obrovským způsobem eh, fosilní energii. A také tady máme elektromobilitu. To je velká šance. Nicméně ještě mnoho let budeme používat ropu, tedy nebo naftu a benzín na pohon automobilů. Je jasné, že co se týče Severního moře a co se týče Mexického zálivu a kdo tady realizuje těžbu, tak eh, chce, a chce dále podporovat tuto těžbu, tak chce snižovat určitou závislost. Samozřejmě, že tady je velká závislost na státech OPEC. A je tady závislost na státech, které nejsou vždy charakterizovány demokracií. A tady je velký rozdíl. Co se týče eh, Severního moře, tam bude těžba probíhat v, stop, v hloubce 150 až 200 eh, metrů, zatímco v Mexickém zálivu je to až do 3000. Se všemi samozřejmě zbytnosti záruků. Takže 150 metrů Eh, tady můžeme používat například ponorky, které se dostanou do této hloubky. V Mexickém zálivu ten člověk je velmi vlastně vzdálen od eh, těchto možností technického zabezpečení. Já mám důvěru v naše členské státy. My máme všechny důvody pro to, abychom důvěřovali našim technickým eh, útvarům a těm týmům Německa, Velké Británie, Norska a tak dále. A také mám důvěru v Evropské partnerství a v naší agenturu EMSA, která spolupracuje s národními týmy. A to pro nás představuje vynikající úroveň spolupráce v oblasti bezpečnosti mezi Evropskou unii a členskými státy, které jsou tedy těmi přístavními, tedy pobřežními státy. Samozřejmě i u Nord Streamu jsme museli zkoumat všechny bezpečnosti. Tady probíhalo eh, povolovací řízení. A chtěl bych říci, že Nord Stream pravděpodobně bude nejmodernější a nejistější eh, pipeline na světě. Jsou tady také rozdíly. Pokud vznikne zde určitý problém z hlediska tohoto plynovodu, dá se eh, to lokalizovat a zastavit. Takže není možné toto srovnávat s tím, co se děje v Mexickém zálivu. A v konečném efektu musíme opravdu opustit cestu těžby ropy kterou jsme ji šli velmi dlouho. A musíme zároveň stále kontrolovat bezpečnostní opatření a musíme se snažit o co možnou nejvyšší úroveň těchto bezpečnostních norem. Ta otázka tady padla. A já vám chci říci, jakmile budeme zdát příčinu, jakmile budeme mít odpovědi, tak bude možné vypracovat zprávu a v každém případě jsem si přesvědč, jsem jist tím, že energetické podniky jsou si vědomi závažnosti této situace. Co se týče odškodnění a náhrady škod, to již zde v právním systému existuje také v USA. Nikdo nepochybuje o tom, že dojde k odškodnění, k vysokému odškodnění. Také e, i u nás ve vnitrostátních e, právních řádech jsou upraveny jednoznačně otázky náhrady škod. Ale i to bude v každém případě posíleno. Já si myslím, že za několik týdnů budeme již vědět, zda máme e, jednat v technické oblasti anebo v legislativní oblasti. V každém případě všechny subjekty se budou účastnit eh, této eh, diskuze a budeme se snažit tedy eh, vyvodit z toho nezbytné důsledky na úrovni komisy. Děkuji, pane komisaři. Končím rozprávu, milí kolegové.